šest návrhů usnesení ohledně násilí páchaném na ženách v Indii. Máme společné usnesení šesti frakcí a pana Pašky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jedno hlasně přijato, pokud dobře vidím. Teď tedy šest návrhů usnesení k situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu. Tady máme společný návrh šesti frakcí a pana Pašky. K odstavci 10 máme ústní pozměňovací návrh, kromě toho. Je to návrh paní Andrikiene, která ho přednese. Děkuji za slovo, pane předsedo, za EPP bych ráda navrhla v desíce ústní pozměňovací návrh. V podstatě je tam jedno slovo directly v angličtině, to znamená, že ta desítka bude vypadat následujícím způsobem. Zdůrazňuje to, že velice silně nesouhlasíme s nedostatkem reakce EU v situaci, nebo teda v Bahrajnu a voláme potom, aby vysoká představitelka odsoudila násilí a potlačování lidských práv, základních práv a všech ehm, těchto aktů a aby zmrazila aktiva všech osob, které jsou zapojeny do potlačování lidských práv, tak jak bylo zdokumentováno ve zprávě RCR. A zároveň, eh, abychom posílili diplomatické vztahy s Bahrajnem. Konec citace. Děkuji vám, paní Andrikine. Jsou proti tomu výhrady? Tedy to slovo directly, že se tam přidá, není tomu tak. Dobře, tak hlasujeme ve dvou částech odstavec 10. Eh, první část, tam to slovo je. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Druhá část, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Takže teď tedy k pozměněnému textu, kdo je pro, proti, zdržel se, i toto usnesení, pokud dobře vidím, jednohlasně přijato. A teď, teď jde hlasování o šesti návrzích usnesení o Středoafrické republice. A opět je zde návrh šesti frakcí a pana Pašky. E, pozměňovací návrhy nejsou, takže hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano, končím hlasování. Padesát jedna pro, nula proti, jeden se zdržel takže jednohlasně přijato. E, zápis tohoto zasedání bude k dispozici na začátku příštího plenárního zasedání. E, pakliže nebudou žádné výhrady, budou e, tato, odhláš, tato odhlasovaná sdělení sdělena předsednictví. Žádné výhrady nejsou, takže přeji všem šťastnou cestu domů a hezký zbytek týdne. Končím zasedání.